Čili tento bod eh, pořadu jednání a v tuto chvíli se tedy dostáváme ke zprávě pana Vicenta Miguele Garcese Ramona a v tuto chvíli dávám tedy na čtyři minuty slovo panu zpravodaji. Jde o nový program Evropské spotřebitelské politiky. Děkuji, pane předsedo. Evropská komise zveřejnila své sdělení, které se týká agendy spotřebitele nebo spotřebitelské agendy 22. května roku 2012. Výbor, která se, který se zabývá ochranou spotřebitele, v podstatě jednohlasně svou zprávu odsouhlasila v květnu 17. května 2013. Já bych chtěl poděkovat za spolupráci všem stínovým zpravodajům a všem odborníkům, kteří přispěli k tomu, že v tuto chvíli zde máme k dispozici dokument, který jistě posílí práva evropských spotřebitelů a jejich eh, organizací a to v průběhu celého období 2014 až 2020. Jaké jsou ty hlavní cíle? V první eh, řadě posílit ochranu ochranu spotřebitele, za druhé zvýšit jeho znalosti, za třetí zvýšit záruky pro všechny prostředky a bezpečnost, za čtvrté přijmout eh, politiky, které zajistí dodržování práv eh, spotřebitelů. Co se týče podpory práv spotřebitelů, tak to je něco, co zcela jasně odpovídá základním hodnotám Evropské unie a je třeba tato práva chránit a posilovat v oblasti hlavně potravin, výživy, zdraví, finančních služeb, dopravy a telekomunikací. Stejným způsobem způsobem je třeba přistupovat také k ochraně osobních údajů, protože to je zcela jasný předpoklad pro ochranu evropských spotřebitelů. Dobrá informovanost a vzdělanost spotřebitelů snižuje riziko před falešnými a padělanými a nebezpečnými produkty a samozřejmě také před nekalou eh, reklamou. To znamená, že je důležité zvyšovat povědomí spotřebitelů a je třeba zajistit, aby se tato informovanost mimo jiné vyučovala i ve školách. Současná hospodářská krize také zdůrazňuje, jak je důležité posílit informovanost spotřebitelů právě v oblasti finančních služeb. Spotřebitelé potřebují informovanost, která bude nestraná, která bude daleko objektivnější a je třeba zajistit, aby spotřebitelé měli k dispozici všechny potřebné nástroje pro rozhodování. Samozřejmě je také třeba posílit spotřebitelské organizace a to ve všech oblastech. Je třeba přijmout právní eh, právní pravidla a podmínky. Je třeba zajistit spolupráci s veřejnými úřady je, a také potřebujeme seznam evropských spotřebitelských organizací. Agenda, kterou představujeme, je také součástí digitální agendy, která vyžaduje zajistit ochranu spotřebitelů i z právního hlediska. Na obecné úrovni evropský, evropští spotřebitelé se v tuto chvíli jsou konfrontováni s globalizací, s digitalizací ekonomiky, se stárnutím obyvatelstva a s novými finančními službami. A proto komise musí přemýšlet o tom, zdali přijme nějaká opatření, která bude fungovat fungu, která budou fungovat na celoevropské úrovni a, a, a zajistí v podstatě fungování systému, který pomůže všem našim spotřebitelům. V tuto chvíli, kdy narůstá nerovnost mezi eh, evropskými občany, je třeba zajistit, aby byla dodržována hodnota, eh, eh, hodnota solidarity. A to je také velmi důležité například i v hypoteční oblasti, ve chvíli, kdy jsou v podstatě lidé podváděni, protože ta, takovéto případy by měly být eh, nějakým způsobem řešeny. I ve chvíli, kdy lidé již nemohou splácet eh, měsíční splátky, tak je třeba najít nějaký způsob. Je třeba zajistit, aby mimo jiné i produkty, jako například geneticky modifikované e, organismy, byly správně označovány a byly eh, jednoduše rozpoznány, protože to souvisí také s ochranou těch nejzranitelnějších spotřebitelů, mezi níž patří děti, starší lidé. Je třeba si uvědomit, eh, že jsou velmi potřebné právní eh, zásahy ve chvíli, kdy dochází k nekalé eh, konkurenceschopnosti, k nekalé eh, hospodářské soutěži a je třeba pomoci obětem finanční, nekalých finančních služeb. Dále, co se týče období 2014 až 2012, to je období, kdy potřebujeme posílit práva spotřebitelů a proto potřebujeme také posílit finanční prostředky pro tyto politiky. Děkuji a v tuto chvíli můžeme začít tedy s Sketch TI. Máme velmi málo času a poprosím vás, abyste se opravdu drželi vašeho řečnického času. Pan Kelly. Eh, eh, pane předsedo, eh, toto je velice důležitá otázka. Je zajímavé to, co právě řekl zpravodaj. Jsou tu dvě důležité věci. Musíme vytvořit eh, důvěru eh, mezi občany. A eh, co se týče zemí jako mé země, by ostatních zemí, musíme ochránit spotřebitele, lidé, Někteří možná mají peníze, ale pokud mají, tak nemají důvěru peníze utrácet. To, jsou, to říkal právě zpravodaj. Jde o pozbuzení důvěry spotřebitelů. To je velmi důležité, zvláště ve vztahu k online novému vydávání peněz. 60% lidí eh, se obává eh, toho jít online, protože nemají dostatek důvěry v celý systém, v data a my musíme se tomuto věnovat a och, data, ochrana dat je důležitá a my musíme hrát důležitou roli v tomto smyslu a motivovat lidi a znovu jim vrátit důvěru a důvěru v to, že e, budou jejich práva respektována. Také si myslím, že je velmi důležité, jak bylo řečeno, že toto je celoživotní proces a e, je důležité, abychom začali na úrovni EU a jde o celoživotní učení se a také o celoživotní ochranu spotřebitelů. Děkuji. Děkuji za to, že jste se drželi svého, své řečnické doby a bude hovořit pan Correda de Campos. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát zpravodaji k jeho zprávě. Samozřejmě, že známe eh, tradiční otázky ochrany spotřebitelů, eh, nekalé obchodní postupu, spolehlivost výrobků na trhu, kde je více jak 500 milionů eh, spotřebitelů, ale máme před sebou také nové problémy, které vyplývají se krize a z zde potřebujeme taková opatření, která by chránila spotřebitele před zneužitím. Spotřebitel potřebuje více transparentních informací o finančních nástrojích. Mnozí občané eh, přitom si nemohou otevřít ani eh, bankovní účet. Je zde eh, celá řada základních předpokladů, které musí být splněny a spotřebitel potřebuje konstruktivní ochranu ochranu, eh, tak aby mohl být eh, také dostatečně informován o svých eh, právech a povinnostech. Dále paní Miranda. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla poblahopřát milému kolegovi Garcesovi, protože Myslím si, že s tou zprávou přichází ve velmi dobré chvíli. Například ve Španělsku v tuto chvíli tisíce lidí eh, v podstatě trpí tou neschopností eh, splácet eh, měsíční hypoteční částky. A v tuto chvíli se dostáváme vlastně k těm finančním službám a k finančním produktům. A vy jste to velmi správně popsal ve správ, ve své zprávě, protože eh, velmi mnoho takovýchto finančních služeb bylo vlastně zneužito těmi bankovními a finančními institucemi, kterým vůbec nejde o ochranu spotřebitelů. To znamená, že v tuto chvíli je velmi mnoho dětí nebo starších lidí, kteří třeba neumí číst, ale kteří se zavázali, to znamená podepsali nějakou dohodu s bankovní institucí nebo s finanční institucí a v tuto chvíli se už nemohou nějak bránit. Takže já to opravdu podporuji. Děkuji, pan Ferreira. Um Děkuji, pane předsedo. Je zde celá řada domněnek souvisejících s politikou na ochranu spotřebu. Tím více se prohlubuje trh, tím více se liberalizuje trh, tím více je to k dobru spotřebitelů a jeho práh. Ale to je, myslíme, nesprávný závěr. Celá jasně se totiž ukázalo, že privatizace a liberalizace probíhají k ne nedobru z eh, potřebitelů. To se ukázalo zcela jasně ve finančních eh, operacích. Deregulace v agrární politice vedla také ke skandálům a kvalita z potravin se zhoršila. Ochrana veřejného zdraví není zajištěna, proto musíme obnovit základní debatu a postupovat více realisticky, zasadit se za práva spotřebitelů.

Děkuji. Děkuji moc, pane předsedo. Eh, evropští spotřebitelé by jistě souhlasili s novými návrhy. Eh, jistě je však situace ovlivněná krizí. V Evropské unii musíme každopádně eh, postupovat proti nekalým praktikám a podporovat organizace na ochranu spotřebitelů. Zpráva mého kolegy právě na to upozorňuje, že tedy spotřebitelé musí být chráněni a dostatečně informováni. Já jsou souhlasím se zpravodajem v tom, že je nutné navýšit eh, objem informací a vytvořit eh, také evropský rejstřík. Podporuji myšlenku eh, zpravodaje a především proto, že bychom měli také myslet na mrhání potraviny. 90 milionů tun potraviny se vyhazuje v Evropské unii ročně, což je polovina evropského HDP. Ta situace je velmi komplikovaná komplikovaná. Naším úkolem je v této souvislosti rozhodnout správně. Děkuji. Děkuji paní Prendergast. Thank you, chair and... Děkuji, pane předsedo, kolegovem. Já opravdu souhlasím s tím, co říkal pan zpravodaj i v souvislosti s agendou Evropské komise. A mm, chci říci, že chudoba, které v tuto chvíli čelíme, také snižuje nebo mění přístup ke zcela základním eh, zdrojům a potravinám. Je třeba zajistit, aby eh, práva spotřebitelů byla chráněna a hlavně práva těch nejzranitelnějších eh, spotřebitelů. To znamená, že je třeba také zajistit, aby se navýšil a zpřísnil dohled nad bankovními a finančními institucemi, které mají opravdu velmi velký dopad na občany, kteří čelí finančním problémům problémům, hlavně ti, kteří se nachází v hypoteční krizi. Protože došlo samozřejmě k tomu, že daňoví poplatníci eh, poté vyhrabali v podstatě bankovní a finanční instituce z problémů a to je třeba eh, zohlednit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Bank. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! nagyon fontos hogy ezt a jelentést tárgyaljuk itt az európai parlamentben. én a gyerekekről a gyerekeket. Děkuji, pane předsedo. Tato práva je velmi důležité. A chci hovořit e, o tom, jaký to má dopad na mladistvé, protože jde hlavně o děti a mladé lidi. je to přesně tato skupina, která která je nejvíce vystavována reklamě, která je zacílená právě na ně. V roce 91 byla provedena studie a podle ní mladší, děti mladší 12 let by neměly být opravdu vystavováni reklamě, protože ji nemohou eh, rozumět. Nemohou rozumět reklamě jako takové. To znamená, že by nemělo být legitimní a nemělo být dovoleno, aby tyto děti byly vystavovány reklamě. Neměly by být být také vystavovány reklamě například na tabákové výrobky. Je třeba opravdu zajistit také, aby tato cílová skupina jedla opravdu pouze zdravé potraviny. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát panu zpravodaji garcésovi protože jeho zpráva je opravdu velmi konkrétní a velmi kompletní. Evropská unie si stanovila velmi konkrétní agendu na další roky, protože evropští spotřebitelé jsou vystavováni novým výzvám, jako například globalizace, změny ve finanční oblasti a digitalizace. Musíme být i stále, eh, více ambicióznější musíme reagovat rychleji. A já doufám, pane předsedo, že to, co by mělo být obsahem agendy, bude hned nebo co nejdříve uplatňováno. Protože ve chvíli, kdy hovoříme o rozvoje trhu, tak eh, pravidla související s touto reformou byla v podstatě uplatňována eh, rychleji. Zatím eh, ale vznikly nové výzvy, které se týkají nového pokroku. Jde tady v podstatě o neodržitelný spotřebitelský model a proto je třeba posílit tento rámec, který ochraňuje spotřebitele a hlavně ty nejzranitelnější spotřebitele. Concluding remarks. A na závěr předám slovo komisaři Šemetovi. Program pro spotřebitele, včetně spotřebitelské strategie je něco, co se snaží eh, soustředit eh, na právě tyto problémy, veškeré naše snahy. Národní úřady, včetně těch, kteří prosazují práva, organizace spotřebitelů a obchodníci, to jsou orgány, kterých se to týká. Eh, chtěl bych velice poděkovat panu zpravodaji, panu Garces Ramonovi a stínovým zpravodajům za odvedenou práci. Zpráva, eh, kterou jste předložili, eh, poskytuje komisi skutečně eh, dobré informace o tom, jakým směrem by se měla, měl program evropské spotřebitelské politiky ubírat. Velice vítám ehm, sloučení snah obou institucí a také koordinace snah eh, se radou. Rada v říjnu schválila velice důležitý dokument týkající se komplexního přístupu ke spotřebitelské politice eh, v rámci dobrého fungování vnitřního trhu. A Výdaje na spotřebitele představují 56 eh, HDP v Evropě. A to znamená, že spotřebitelé jsou skutečně hnací silou naší ekonomiky. Chceme se soustředit na čtyři pilíře. Chceme zlepšovat bezpečnost pro spotřebitele, rozšiřovat informace o právech spotřebitelů tím, že budeme podporovat organizace spotřebitelů, Zároveň chceme eh, lépe prosazovat právo a koordinovat eh, základní politiky se změnami ve společnosti. Eh, chceme zahrnovat zájmy spotřebitelů do klíčových sektorálních politik a tím zvyšovat efektivitu těchto politik. V tomto kontextu velice vítám, že parlament identifikoval klíčová odvětví, a to finanční služby, digitální služby, energetiku a dopravu. Zpráva rovněž trvá na základních výzvách. Snaží se soustředit na um, zranitelné spotřebitele. Vážení poslanci, tato zpráva jasně ukazuje, že do značné míry jsme se shodli na tom, že spotřebitelská politika musí přinášet výsledky pro evropské občany. V této chvíli je to velice důležité, protože celá řada evropských občanů je v problematické situaci. Nesmíme zapomenout, že často právě spotřebitelé kritizují Evropskou unii Iniciativy v rámci programu musí být ve prospěch spotřebitelů. Na začátku roku 2014 komise předloží zprávu týkající se implementace programu Evropské spotřebitelské politiky. Předloží tuto zprávu parlamentu. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že komise si velice váží um, zprávy kterou parlament předložil, skutečně přispěje eh, k práci komise v oblasti spotřebitelské politiky. Děkuji. Mnohokrát děkujeme, pane komisaři, za vaše slova na závěr. Než se dostaneme k dalšímu bodu na pořadu jednání, mám pro vás sdělení. Od rady jsem obdržel stanovisko v prvním čtení.